Dear colleagues, we can uh, start. Vážení kolegové, začneme dnešní zasedání a to přijetím dnešního pořadu jednání. Pokud nemá nikdo žádné námitky, tak návrh pořadu jednání může být přijat bez změn. A nyní sdělení předsedy. První sdělení se týká korigenda nařízení 536 z roku 2014 Evropského parlamentu a rady týkající se klinických testů léčivých produktů pro humánní užití a zrušení směrnice 2001 a tak dále. Došlo k zjištění omylu eh, nebo chyby u nařízení 536 2014 o klinických testech, který Evropský parlament přijal 2. dubna 2014. Ta chyba se týká určité nejasnosti v textu mezi ustanovení článku 8 odstavec 5, 19.3 a 23 odstavec 5, které jsou téměř identické, co se změní týče Evropský parlament byl požádán příslušnými odděleními rady, aby vyjadřil svoji eh, dohodu s navrženou eh, změnou nebo opravou té chyby, takže bylo připraveno korrigendum eh, podle pravidla 231 3. To znamená, zodpovědný výbor projedná návrh korigenda a předloží to parlamentu ke schválení. To znamená, korrigendum bylo zasláno všem členům výboru Envy ve středu a pokud eh, do konce dnešního zasedání výboru nikdo nepředloží námitky, tak korrigendum bude eh, považováno za schválené a bude předloženo parlamentu na první říjnové plenárce. Další sdělení se týká zprávy AFKO o přeskumu jednacího řádu. Týká se obecného ustanovení eh, eh, Evropské, jednacího řádu Evropského parlamentu, ke kterému má dojít v lednu 2017, eh, tedy na plenárním zasedání v lednu. Týká se to celé řady záležitostí, které jsou důležité pro práci výboru ENVY, jako meziinstitucionální jednání o legislativních textech. Výbor AFKO plánuje hlasování na 8. listopadu. A abychom se mohli vyjádřit, tak koordinátoři rozhodli, stanovit lhůtu pro pozměňovací návrhy předložené pouze v angličtině k tomuto návrhu textu výboru AFKO, to znamená do 6. října, pak hlasování proběhne 13. října. A ještě co se týče dnešního, hlasu, eh, dnešního eh, jednání, máme tlumočení do 21 jazyků a eh, celé zasedání je vysíláno přes internet. Nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je elektronické hlasování týkající se transtuku a pokud budete souhlasit, tak můžeme okamžitě začít s hlasování. Pozměňovací návrh 54, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 65, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. Návrh 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 68. Kdo je pro? Předseda se omlouvá už jsme, měli jsme hlasovat o 69, 68 odpadá, takže 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování a přijato. Návrh 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 78, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Návrh 79, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu 85, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 87, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 88, jde pro, proti, zdrželi se, prověříme. Jste všichni hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. A nyní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 A nyní hlasujeme o návrhu 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme.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 Zdrželi se zamítnuto. 38, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Návrh 42, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto, 44, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní návrh 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A závěrečné hlasování elektronicky. jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. Tímto gratuluji zpravodaj. A nyní budeme hlasovat o následujícím textu.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 A nyní návrh 49, kdo je pro, č- proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky. jste hlasovali, uzavírám hlasování. A přijato. Adesso continuiamo. A nyní budeme pokračovat v našem dnešním zasedání. Máme tu projednat eh, jedno stanovisko pro výbor TRAN, co se týče logisticky v Evropské unii a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TNT. Takže požádal bych eh, kolegy, kteří se nezapojí do následující diskuze, aby opustili tuto místnost eh, co nejkratší době a umožnili našemu zpravodaji panu Zofolimu, aby představil toto své stanovisko. Please leave the room who want to leave the room and uh, have outside your Drazí kolegové, poprosím vás, abyste odešli ze sálu a pokračovali ve svých zajímavých rozhovorech tam. A teď už předám slovo panu Cofolimu tedy panu zpravodajovi. Děkuji, pane předsedo. Výbor pro dopravu nás požádal o stanovisko. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy, které, která se týká oblasti logistiky. Konkrétně tedy koridoru ten T je to tedy velice strategické téma pro 13 evropského HDP. Zároveň 15 finálních produktů eh, závisí na právě ceně logistiky. Proto byla komise požádána o to, aby připravila novou Eh, strategii pro logistiku, a to pro rok 2017. Samozřejmě, že na eh, přepravu zboží má dopad jak současná migrační krize, tak také například Brexit. A zároveň je, eh, zároveň je potřeba, abychom pokračovali také v naplňování závazků Eh, které jsme přijali v rámci COP21, a to je tedy 40% snižování emisí skleníkových plynů. Je třeba si uvědomit, že přibližně za čtvrtinu eh, skleníkových plynů eh, je zodpovědný právě sektor dopravy. Je tedy potřeba se zaměřit hlavně na udržitelnost, hlavně silniční dopravy protože právě silniční přeprava je eh, nejlevnější a také eh, nejflexibilnější z hlediska časového. Je tedy velice složité měnit zvyky, které v této oblasti panují. Eh, je také potřeba hovořit o strategii just in time, je také potřeba snížit eh, nebo zredukovat vozový park. Proběhla tady také debata, která se týká oběhového hospodářství. Je potřeba se tedy zaměřit také na tento vývojový model. E, to znamená, e, že je potřeba některé problémy vnímat spíše jak, jako příležitosti a jako zdroje. E, celá řada surovin nebo celá řada výrobků může být recyklována, může být znovu použita. A e, tato e, část nebo tyto aspekty oběhového hospodářství nebyly právě do oblasti dopravy vůbec zobrazeny. Je tedy potřeba, aby e, také to, jak, jsou, jak je toto zboží a tyto výrobky přepravovány, odpovídalo tomu, jakým způsobem jsou vyrobeny a používány. Musíme se tedy soustředit na snížení emisí skleníkových plynů a musíme bojovat také proti eh, hlukovému znečištění. Pak je tady eh, také logistický problém takzvané poslední míle. Hodně lidí žije v městských oblastech a eh, v těchto oblastech dochází k velice závažným dopravním zácpám. Je tedy složité dodávat do těchto městských oblastí eh, zboží a dodávky. To znamená, že když eh, mluvíme o logistice, musíme eh, se také zamyslet nad otázkou plánování. A potřebujeme tady skutečně plánování o 360 stupních a je potřeba se ujistit, že členské státy zohledňují také eh, to, co se děje jinde. Je potřeba, aby byly skloubeny také věci, které se dějí ve veřejném a v soukromém sektoru. A je potřeba zajistit, eh, že eh, budou vytvořeny návaznosti také mezi silniční dopravou, železniční dopravou, námořní a říční dopravou. To znamená, že se skutečně jedná o oblast politiky, která vyžaduje eh, velice složité plánování. Je také potřeba zajistit eh, přístup k údajům a přístup eh, k informacím o dopravních tocích. A všechny tyto informace musí být také digitalizovány. Také je potřeba do této oblasti investovat tak abychom skutečně dosáhli až na ty, kteří jsou na konci těch logistických eh, řetězců. To znamená, abychom dosáhli skutečně až na malé a střední podniky všude v Evropě. Také malé a střední podniky musí mít přístup k těmto informacím. A rovněž je potřeba eh, dostatečným způsobem proškolit zaměstnance, je potřeba eh, poskytovat informace o tom, jak je možné v tomto odvětví vytvářet nová pracovní místa. Samozřejmě toto odvětví je velice citlivé, je tady sociální dumping a eh, nejsou řídké případy, kdy například řidiči šněrují cesty po celé Evropě za pouhých 500 euro měsíčně. A e, sektor dopravy má také lidský rozměr, právě proto, že tady hrozí například e, dopravní nehody. Je to tedy velice složitý sektor, který potřebuje dostatečné plánování. A na závěr chci říci, že pokud se budeme snažit e, skutečně přejít od silniční přepravy k železniční přepravě jak k námořní přepravě, tak tady bude potřeba velkých investic do infrastruktur, do technologií, je potřeba zajistit také eh, vlaky, které mohou být delší a tím pádem přeprava vyjde levněji. Eh, rovněž je potřeba eh, investovat také do údržbu již existujících tratí. Máme tady strategické koridory TNT, které se právě budují. Nicméně je třeba si uvědomit, že bude potřeba eh, velké propojené sítě také v okolí těchto, eh, těchto tratí a těchto koridorů. To znamená, musí se tady vyvinout také ta sekundární síť koridorů. Tato oblast si žádá celou řadu politických rozhodnutí. Musíme se soustředit například na různé pobídky. Musíme zvážit také e, otázku mítného. Samozřejmě je tady princip toho, že ten, kdo znečišťuje, ten platí. Nicméně je to třeba promítnout také do městských oblastí, například podporou elektrických vozidel. Je potřeba snažit se o snížení objemu dopravy v městských oblastech. A je pravda, že často se těmito politikami zabývají místní úřady nebo místní samozprávy, ale my bychom například na úrovni EU mohli nabídnout výměnu osvědčených postupů, mohli bychom podporovat vytváření sítí mezi starosty, a mohli bychom se právě tady spolehnout na pomoc místních úřadů a starostů. protože přeprava a odpady jsou jedním z hlavních každodenních problémů občanů a proto je starostové místní úřady také musí řešit. na těchto věcech v každodenním e, životě velice záleží a proto je to častým tématem právě úřadů na místní úrovni. To jsou témata, která se objevují jak ve zprávě a tím pádem také v mém stanovisku. Eh, Snažila jsem se zaměřit také na udržitelnost, pokud je o životní prostředí. A eh, samozřejmě je možné eh, předkládat pozměňovací návrhy až do 10. října. Děkuji. Takže to byl pan zpravodaj. Teď eh, dám slovu eh, s tínovým zpravodajům nejdříve. Pan Damten, nejdříve paní Damten. Děkuji, pane předsedo. Pan Damten dnes nemůže být přítomen, takže mě požádal, abych, eh, abych jej tady omluvila a abych za ně přednesla jeho příspěvek. Pane předsedo, drazí kolegové, drahé kolegyně, děkuji panu zpravodajovi za návrh stanoviska, který je dobrým základem pro naši práci. Souhlasím s tím, co eh, pan zpravodaj zdůraznil, zejména pokud jde o strategii nízkouhlíkového, nízkouhlíkové představy, přepravy, která nám musí pomoci eh, při dosahování cílů COP12. Je třeba se e, zaměřit na snížení znečištění ovzduší v Evropské unii. E, je třeba se zaměřit například na e, podporu železniční dopravy, na úkor dopravy silniční. Zdají se mi tady prioritní zejména dvě oblasti. Za prvé je to elektrifikace přepravy, to znamená zaměřit se na mobilitu, na nízkouhlíkovou mobilitu. Eh, v současné době přeprava v Evropě záleží z 94% na naftě a na ropě, což je eh, velice nepříznivá situace. Elektrické, elektrická doprava nabízí mnohem lepší eh, poměr výkonu a uhlíku a je potřeba ji vměstnat právě do té strategie poslední míle. Chci také zdůraznit otázku Eh, lepší digitalizace a lepšího zpřístupnění údajů, které se týká přepravních toků. Je potřeba eh, sjednotit eh, také výpočet emisí, což nám umožní lépe stanovovat uhlíkové náklady v dopravy v celém přepravním a logistickém cyklu. Jsem si nicméně jistý, že s panem zpravodajem dokážeme najít společnou řeč a kompromis o tomto textu. Děkuji. Teď prosím pan Dolmen. Øh, tak for det, <clears throat> og tak til øh, ordføreren på området. Děkuji a děkuji panu zpravodaji za to, že se pustil do téhle záležitosti. Je to tak naléhavé, bylo třeba s tím něco dělat. Hovoříme tady o, o dopravě, která opravdu vytváří oxid uhličitý, který se snažíme omezovat. Těžká nákladní eh, vozidla jsou opravdu eh, základem a pokud chceme eh, je přesunout na železnici, tak vlaky musí jezdit včas. Já vím, eh, že jsou eh, určité problémy, aby jezdilo zboží eh, včas právě po železnici. Bylo to snažší s kamiony, takže to je určitě věc, kterou se musíme pokoušet řešit. Další věc je bezpečnost na silnicích s těmito velkými nákladními vozidly. Musíme se zamýšlet nad tím, jak zvýšit jejich bezpečnost. Protože bohužel jsme byli svědky toho, že eh, užívání alkoholu za volantem se rozšiřuje. A je třeba eh, zavádět tzv. alkoholové zámky, to znamená že pokud řidič nadýchá nějaký alkohol, tak se uh, vozidlo nerozjede. Takže musíme používat uh, takovouhle novou technologii. A myslím, že všichni uh, se musíme zamýšlet nad tím, jak tuto oblast uh, rozvíjet a spolupracovat se železniční. To je dobrá věc. Myslím si, že teď už jsme se vydali správným směrem a těším se na spolupráci. Děkuji. A nyní paní Jatemáky. Děkuji. Jak eh, říkal pan zpravodaj na začátku, ten podíl eh, dopravy eh, na evropských emisích skleníkových plynů činí asi 25%, takže tady máme celou řadu věcí. Teď žijeme ve světě po Paříži, chceme dosáhnout výsledků, takže musíme snižovat také emise z dopravy zásadním způsobem a technologické změny nám nebudou stačit, musíme změnit přístup a zachování v praxi. A ta změna přístupu, to bude to nejobtížnější. Jsme na začátku své cesty. Já doufám, že evropská legislativa pokrok nezastaví. Jsou a budou změny, tedy uh, rozdíly mezi členskými státy a členské státy by měly dostat prostor k experimentování Eh, s eh, emisemi. Je to někdy takový, eh, taková metoda pokusů a omylů. Když hovoříme o velké transformaci, tak si uvědomíme, že doprava není všechno jenom o mobilních telefonech, chytrých telefonech, ale o, o, jde tady o hlubokou kulturní změnu. Měli bychom eh, se snažit o menší mobilitu a chytřejší rozhodování. Týká se to parlamentu, eh, jakož i eh, zbytku společnosti. Evropský parlament by opravdu mohl být tady v předvoji a, já tady opravdu hovořím o určitých místech v parlamentu a o to, jak se tady, eh, jak, jak, jak tady je zbytečná mobilita. To je eh, jenom taková ukázka toho, jestli se Evropská unie bude schopna eh, změnit ve svém chování a tady ukazují směru ke členským státům. Určitě je tady prostor pro zvýšení efektivity v dopravě jak lidí, tak zboží. sledujte eh, provoz na Ribeliár. Tam vidíte auta s jedním řidičem a potom veřejnou dopravu. Lidé to ji používají, když je k dispozici, když je eh, levná, rychlá a ty emise jsou eh, nižší než v případě individuální dopravy. A tím, že budeme podporovat eh, veřejnou dopravu, tak eh, budeme omezovat emise. Pane předsedo, děkuji zpravodaji eh, za stručnou a skvělou zprávu a těším se na další spolupráce. Děkuji. A teď místo paní konečné pan Bilan. Děkuji, pane předsedo. Paní konečná mě požádala, abych Eh, zde přednesla několik eh, věcí, které by se měl řešit té zprávy. Ona vítá eh, návrh zavedení polivových standardů pro těžká nákladní vozidla a další a limity CO2. Ty, ta velká vozidla jsou vítána jako, tedy vnímána jako těžké, ehm, jako velký problém. Ty limity CO2 jsou někdy problém, jinak bychom nemuseli vyšetřovat Dieselgate, ale pokud je o těžká nákladní vozidla, tak tam eh, si někdy děláme eh, starost. A to i přesto, že eh, těch kamionů je méně než 5% vozidel, ale spotřebují více než 25% paliva. Takže 20 let, kdy se nedosáhla žádné zvýšení efektivity, se musí skončit. Potom je tady také třeba, jsou tady třeba také elektrické nabíjecí eh, stanice veřejné v městských oblastech, a tak abychom vyřešili eh, problém eh, dojezdu u, nebo obav, obav z dojezdu u elektromobilů a jejich řidičů. Potom je tady problém s kofinancováním projektu pokud jde o přísný výklad paktu eh, růstu a stability, je třeba pochopit, že zvýšit eh, konektivitu pomáhá lidem růst a pokud necháme některé eh, země zaostávat, tak zásadně omezíme jejich vyhlídky na lepší socioekonomický rozvoj. Já jsem ze země, která zažila velké problémy v nedávno a, a, a kde bylo a, kde, kde byla eh, zrušena asi třetina železnice. My jsme eh, naopak volali po eh, rozvoji západního koridoru za pomoci fondů TNT, takže já tam budu předkládat pozměňovací návrhy, ale tohle byly připomínky Kateřiny. Děkuji a teď za EDD e paní Sevi. Děkuji, pane předsedo. I já bych ráda poděkovala hm, kolegovi za návrh stanoviska, který předložil. Chápu celou řadu těch eh, pozitivních věcí, eh, se kterými přichází a cením si jich. Samozřejmě jsou tady eh, zásadní výzvy, pokud to chceme více multimodální dopravní systém. A vítám také to, co říká o snížení emisí skleníkových plynů s cílem naplnit cíle v COP21. Ne, COP21. Ještě bych řekl něco k tomu, co uh, eh, tom textu chybí. Potřebujeme efektivní využívání energie eh, v logistickém sektoru a multimodální dopravě a je třeba přesunout hodně eh, silniční dopravy na železnici. Musíme se postarat o to, aby byly stanoveny jasné cíle, zejména pokud jde o přepravu zboží přes 300 kilometrů se podíváte do eh, dokumentů komise, všechno, co se připravuje přes 300 km, je třeba přesunout z, eh, ze silnice na jiný způsob dopravy. Jsou také ovšem další problémy, které jsou eh, pro mě důležité a které je dále třeba řešit i v tomto dokumentu. Například ekologické ohledy standardy musí být eh, závazné při výstavbě infrastruktury. Účast veřejnosti na eh, rozhodování je třeba také eh, zlepšit, zejména pokud infrastrukturní plány mají ty lidi negativně ovlivnit. Takže ten rozhodovací proces musí být transparentnější. Musíme se postarat o to, aby zdroje ze členských států a z EU, které se používají na investice, se investovaly řádně. A je třeba zajistit, aby ty naše investice byly realistické. Dopravní toky eh, se často eh, nad naší eh, a potom eh, se staví eh, neudržitelná infrastruktura. Děkuji a teď si vyslechneme komisi. K tomuto komise, prosím. Dobré dopoledne, dobré dopoledne, pane předsedo, vážení poslanci, jmenuji se Peter de Meyer a, a jsem z DG Move. S velkým uh, zájmem jsem uh, vyslechnul uh, zpravodaje stínové uh, zpravodaje i poslance. Uh, a jejich eh, náměty k té zprávě asi nemusím zacházet do podrobností. Jenom potvrdím, většina, že většina z těch námětů eh, už se nachází v návrzích komise. My jsme nedávno eh, přijali sdělení k nízkouhlíkové mobilitě Těšíme se tedy na vaše stanovisko, které postoupíte výboru pro dopravu a potom se mm, budeme těšit na závěrečnou zprávu paní Sender v výboru pro dopravu a rádi s vámi povedeme dialog eh, k této velice důležité výzvě. Děkuji. Děkuji. A teď tedy k závěrem eh, diskusy. Teď dostává slovo znovu pan eh, zpravodaj Zofoli. Já akorát uh, připomenu kolegům, že lhůta pro pozměňovací návrhy 11. října, takže eh, zase není tolik času. A kromě toho jsem si všiml, že sdílíme eh, stejné cíle a priority, takže pokud budeme spolupracovat, jsem si jistý, že se nám podaří předložit velmi dobrý text. Já jenom připomínám lhůtu, jak říkal pan Svravodaj, uh, pro pozměňovací návrhy je 11. října ve 12. Hlasovat na Envy se bude 8. Eh, října a potom na tránu 5. Eh, prosince. A nyní eh, další bod na našem pořadu jednání je tady zpravodaj pan Duncan a můžeme se eh, pustit do výměny názorů k pozměňovacím návrhům, eh, které kolegové eh, předložili k ETS. A já hned dám slovo panu zpravodaji, aby téma uvedl. Pane Dankane, děkuji, pane předsedo. Já eh, se dnes těším eh, na připomínky kolegů. Bohužel kvůli demonstraci musím eh, odjet dříve, takže nebudu to příliš odkládat a rovnou dám slovo dalším. Děkuji. Okay, and we can start in... Dobrá, takže můžeme okamžitě předat slovo stínovým zpravodajům. A mm, pana Beleta jsem tu zatím neviděl. ale mohl bych předat slovo paní Dali, která tu zastupuje paní Guteland. Prosím. Děkuji, pane předsedo, také já děkuji panu Dankenovi. A možná využijí ten čas, který on ušetřil. Já tu zastupuji paní kolegyni Gutelán za socialisty a demokraty, která dnes není příjemná včera, přítomna. Projednávala jsem to téma s ní, také jsme se setkali se spravodajem a stínovými spravodaji a, a myslím si, že ta spolupráce je velice pozitivní a konstruktivní, za což spravodají děkuji. Takže já bych tady načrtla náš postoj jako skupiny SND. Ta otázka uh, uh, Snižování emisí je pro nás naprosto zásadní a po pařížské dohodě je naprosto zřejmé, že musíme směřovat k nízkouhlíkové mu druhu technologii a celkově nízkouhlíkové společnosti. A tentokrát se nám to tedy již musí podařit. Přejeme si tedy, aby to obchodování s emisemi plnilo svůj záměr, tedy aby to byl silný pokrokový systém, který vedl k snižování emisí a podporoval udržitelný růst. Je zapotřebí zajistit ale také nezbytnou předvídatelnost, i pro samozřejmě naše podnikatele, aby mohli eh, nezbytně investovat do nových technologií a předvídat tedy budoucnost. Ale proto potřebujeme dosáhnout několika změn. V první řadě snížit systematickou, eh, jaksi, systematický nadbytek těchto emisí na trhu, protože to v minulosti naprosto poškozovalo celý systém ETS a, a jeho efektivitu. Takže nyní tedy vyjednáváme o tom, aby se navýšil potenciál systému ETS a, navýšili, a, a mohly se splnit tedy dlouhodobé i střednědobé globálně ekologické cíle Evropské unie. Takže přejeme si tedy, aby se mohly splnit i cíle, ekologické cíle do roku 2040. Proto tedy si přejeme navýšit ten redukční faktor a umožnit také i zrušování těch nepřidělených povolenek. My jakožto SND vítáme to, že se tu stanoví určité maximum pro ty bezplatné povolenky, eh, také se upraví ten aukční systém. Eh, Na stoli se tady systém eh, znečišťovatel plátce a proto tedy podporujeme zachování těch toho 57% podílu pro aukce, ale toto by se v budoucnu mohlo ještě navýšit. Dále si myslíme, že příjmy z těchto aukcí, těch emisních eh, eh, kreditů by se měly následně využívat pouze pro environmentální účely. Je důležité, aby systém byl tedy spravedlivý, aby se eh, spravedlivě rozdělovaly tedy emise a aby se hovořilo tedy o určitém riziku a možnosti úniku eh, uhlíku a aktualizace těch produktových měřitek, to je naprosto zásadní, aby to byly jasné pobídky i pro inovace, aby se zachovaly v průběhu i nadcházející fáze. Také podporujeme aktualizace eh, celého systému a jsme přesvědčeni, že aby byl tedy systém spravedlivý, tak by tu měly existovat nějaké centrální úpravy, aby se snižovaly nepřímé e, náklady v energetickém systému. Stávající situace v některé členské státy podporují tento systém, jiné ne, to znamená, nejsou tu stejná pravidla. Měli bychom se zaměřit tedy i na otázku solidarity, aby nikdo nebyl nechán stranou a všichni jsme směřovali k nízkouhlí uhlíkové společnosti, takže je důležité, že aby i so, naše úsilí nemělo nějaké nekalé sociální dopady, takže navrhujeme takový přechodný fond, kterým by se pokryly, eh, pokryl nezbytná opatření v tomto období. Tady dále je samozřejmě důležitý aspekt i um, řečnice byla požádána, mluvila pomaleji. Takže eh, klíčovým aspektem tady eh, zase je to, aby se eh, celý tento systém stal opravdu správně funkční. Máme tu, počítáme tu tedy i s inovačním fondem, který bude podporovat výzkum, eh, investice, bude podporovat vědce a vše tedy to bude směřovat k udržitelnému rozvoji. Takže naše skupina je přesvědčena, že systém ETS může být dobře fungujícím nástrojem, který pomůže Evropské unii snižovat emise, podpořit ekonomický růst a umožní tedy podporu inovativního druhu průmyslu ve světle naší budoucnosti. Děkuji. A nyní pan Belet. Děkuji, pane předsedo, a přeji vám pěkné dopoledne. Takže několik připomínek k těm hlavním tématům v tak eh, důležitém tématu. Ten eh, lineární redukční faktor, tady je eh, jasné, že to podporujeme a přáli bychom si dodržet ten eh, návrh komise 2,2%, protože si myslíme, že to je ambiciozní nabídka, kterou tu komise navrhuje. Je to v podstatě i součást eh, naší eh, dohody s pařížského summitu a měli bychom tedy společně Eh, vynakládat toto úsilí, eh, jak my, tak naši mezinárodní partneři. Takže podporujeme tady ten, eh, tento návrh komise. Dalším důležitým pilířem tady v tomto návrhu revize je, je to podíl z aukcí, ne 57, ale 52 Víme, že nejrůznější strany i ostatní kolegové tady zmiňují rozhodnutí rady z roku 2014, což my samozřejmě eh, respektujeme. Tady jen připomenu, že v těch závěrech rada zmiňuje, že podíl těch povolenek eh, v aucím by se neměl snižovat, ale nehovoří se to o nějakém konkrétním podílu. To znamená, eh, v podstatě nějak nenapadáme tyto závěry, ale prostě vypočítáváme tu eh, částku na ten eh, podíl těch volných povolenek až do nějaké eh, třetí fáze systému. A kdyby se ten podíl snížil na 52%, tak by to bylo tak nějak větší manevrovací prostor. No a nezapomínejme také, že ty bezplatné povolenky neposkytujeme komukoli, pouze eh, do úrovně 10 těch nejlépe výkonných izolačních systémů. To znamená, musí to být pobídka pro další snižování emisí CO2 do budoucnosti. A co se týče systému ETS a propojení s ne-ETS oblastí letectví a loděřství, tady asi panuje takový konsenzus, že eh, loděřství a letectví budou muset být více v souladu s jinými odvětvími ETS. Pak další zásadní pilíř tohoto návrhu. Tady bych chtěl jenom připomenout, co analýza trhu jako Thomson Reuters, kterého vlastně všichni respektují tady, hovoří o o tom, že je dobré zaručit ten návrh, říká, mluví o té fázi čtyři, který by měl vést k opravdu podstatným ziskům v některých odvětvích. Zatímco oblast, jako například oblast cementu, já nevím, zda s tím mohu úplně eh, souhlasit. Takže tedy vracím se k té citaci, pane předsedo, co Thomson Reuters eh, napsal, které tady respektují zejména zelení, že tedy pro tu fázi čtyři by tento návrh vedl k podstatným ziskům pro určité velké sektory, zatímco jiné, jako například cement a podobné, mohou míst určité eh, náklady a může to poškodit jejich konkurenceschopnost. To je eh, podivné tedy, že tato studie vlastně potvrzuje, že některá odvětví jsou tady tím přístupem nějak eh, poškození. A tady se vracíme zase zpět k tomu návrhu komise, k tomu binárnímu přístupu a já doufám, že tady bude stále ještě prostor pro diskuzi a pro kompromis. Co se týče těch benchmarků, pane předsedo, tady navrhujeme eh, ambiciozní eh, benchmarky aby se stanovili tedy ještě před eh, začátkem toho dalšího období, abychom byli připraveni na tu další fázi, aby všichni eh, věděli, že tedy můžeme počítat s určitou stabilitou, předvídatelnosti, že je tu určitá eh, jaksi možnost i pro to poměřování na základě opravdového výkonu a ne na základě něčeho, Eh, co třeba v roce 2030 se budeme zakládat na nějakých výsledcích z, roc, z roku 2008, to by bylo takové obsoletní. Co se týče kvalitativního zhodnocení, tady si myslím, že panuje široký konsenzus, abychom se eh, něčeho takového drželi, i tedy zachování těch kritérií. Já si myslím, že různé skupiny eh, podpoří to, že se toto nezruší a bude se s tím pokračovat. Co se týče CSCF, e, toho průřezového opravného faktoru, e, tady je návrh neuplatňovat těch 10 e, podle nejlepšího výkonu, to myslím i Miriam zmínila, takže je dobré také, že i vy jste pro tento princip, takže my zase podporujeme tento principu a také princip dynamické alokace, což také podporujeme. A pak eh, další důležitý aspekt, a to jsou nepřímé náklady, což je takový sporný bod, nejednoduše se to asi vyřeší. A myslím, že můžeme podpořit harmonizovaný přístup až do určité úrovně, nejen tady v naší skupině, ale i v jiných skupinách eh, tady v parlamentu, což je určitě dobré, ale myslím si, plná kompenzace na úrovni EU, to je asi těžko e, dosáhneme na úrovni EU, takže si myslím, že členské státy by měly e, teoreticky mít možnost přidávat tam dodatečné podpory, takže by se to tak nějak skombinovalo, ten harmonizovaný přístup s určitou mírou flexibility na národní úrovni, aby se dosáhlo kompromisu. Co se týče těch malých emitentů, tady Eh, jsem rád, že tedy i ehm, tito jsou jaksi jejich obavy pokryty i v nejrůznějších politických skupinách. A pak poslední připomínka, ne, ještě chci říci, že se zdá, že je tu dohoda ohledně toho, že musíme brát v potaz, že tento systém ETS a jeho dopad společně s jinými národními politikami, to znamená obnovitelné zdroje, energetická efektivita, mají stejný cíl, tedy snižování emisí CO2, takže musíme brát v potaz dopady různých politik a tak nějak to jako skládat eh, dohromady. Ale ještě před začátkem toho nového období také zhodnotit dopad těch nejrůznějších politik, jaký na sebe vzájemně mají ale rozhodně souhlasím s tím, že to překrývání a tedy, že se musí brát v potaz i to zhodnocení toho možného překrývání. Takže to jsou takové naše zásadní připomínky k tomu návrhu o systému ETS. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A teď dám možnost panu Kantu, aby mohl vysvětlit své vlastní, svoji vlastní pozici. Děkuji, pane předsedo. Já možná upřímně řečeno bych se trošičku vrátil. Vrátil bych se k loňskému roku v Paříži, kdy všechny politické skupiny vítali, podporovali a mluvili o obrovském úspěchu. A stejné politické skupiny teď bojují proti tomu, aby, byli, aby tento úspěch byl ratifikován. Já nevím, viděli ti lidé, na čem jsme se vlastně v Paříži dohodli, anebo si jen užívali toho, že jsou na pódiu a že jsou ve světle reflektorů a teď už se prostě jde dál. Já myslím, že eh, samo o sobě eh, nepřít, nebo to, že tato místnost teď takhle prázdná, už samo o sobě o něčem hovoří. ETS je, jednou z nejdu, je, z je jedním z nejdůležitějších systémů, pokud jde o životní prostředí. A Envy je jeden z hlavních výborů, který se tím zabývá. A rozhlédněte se tady po místnosti. Nejsou tady téměř žádní poslanci. Proč? Protože eh, prostě na celý tento systém, na celý tento nástroj zanevřeli jeden z nejdůležitějších nástrojů, které teď musíme mít, abychom nějakým způsobem dotáhli pařížskou konferenci do konce, teď prostě nemá podporu. A to je jedna z mých největších obav, musím říci. A ještě než začneme nějakým způsobem vymazlovat ten nefunkční systém, tak bychom se možná měli sami sebe zeptat, proč máme tyto problémy. A z toho pramení také moje cynická poznámka k panu kolegovi Beletovi, protože on se teď eh, tak soustředí na tu zprávu Thomson Reuters. Nicméně pak je tady celá řada dalších zpráv, které hovoří o tom, že tento systém je zcela nefunkční a je potřeba přijít s něčím novým. Žádný návrh, který by něco takového zajišťoval, tady na stole není. Je tady návrh, který trošičku přidává tu a tam něco málo. Ale to není to, po čem Thomson Reuters volá. Thomson Reuters volali potom, abychom abychom do roku 2030 snížili ten počet povolenek na 250 tisíc. To znamená, volají po něčem, po úplně novém systému. A to, o čem se tady bavíme my teď, je skutečně nedostatečné. A pokud se sám sebe zeptám, proč bych se měl snažit vylepšit ten stávající systém, tak pokud se podíváte na eh, ten stávající návrh, tak jak ho máme na stole, tak pokud ten ETS zůstane tak, jak je, tak eh, všechny výjimky z článku 10c v roce 2020 prostě přestanou fungovat. A mě to upřímně řečeno nevadí. Vím, že to znervozňuje hodně lidí, ale já jedním z nich nejsem. Samozřejmě komise to, co teď dělá, je, že snižují ten lineární koeficient snížení na 2,2. A pokud se podíváte na to, jak ten systém teď funguje, tak do roku 2030 se předpokládá vydání 40 milionů povolenek. A komise eh, jediné, co s tím chce udělat, je, že se, eh, že se snaží jen nepatrně snížit tento faktor. To znamená, že komise se momentálně snaží stáhnout 250 tisíc povolenek a dalších 150 tisíc dát do toho systému aukcí. To znamená, že komise vlastně pouze přesouvá tady tyhle povolenky z třetí do čtvrté fáze. Jaký je pří, environmentální přínos tohoto opatření? Podle mě prostě žádný. A to se možná ještě nakonec ani nedohodneme. A mě to upřímně řečeno vadit nebude, protože tady žádná ekologick, žádný ekologický přínos není. Paříži všichni hovořili o tom, že je tohle skutečně zásadní nástroj, který eh, stanovuje eh, za tunu emisí eh, cenu 5 eur. Nicméně v současné chvíli tu cenu emisí stanovují pouze spekulace. To znamená, že máme skutečně nefunkční nástroj, který nemá žádné skutečné ekologické přínosy. Takže opravdu se ptám, jestli tohle je něco, co jsme měli na mysli v Paříži. Takže ta situace je v tuto chvíli taková. A já si myslím, že ty debaty budou muset být mnohem drastičtější a budeme se muset eh, mnohem více zaměřit na to, co prostě musíme udělat, abychom dosáhli cílu, které jsme si stanovili. Musíme se prostě podívat na to, jakým způsobem bychom ten systém měli přebudovat tak, aby skutečně těch povolenek byl nedostatek. A teprve potom se můžeme bavit o tom, co budeme dělat s úniky uhlíku. Ale jak říkám, nejprve potřebujeme funkční systém, a je třeba si také uvědomit, že příští rok Eh, Čína začne se svým pilotním pro- projektem ETS a od eh, roku 2020 už začne to skutečné obchodování s povolenkami. A je třeba si uvědomit, že situace ve světě se mění každou chvíli a my stále eh, jsme a my jsme stále ještě zabředli ve světě včerejška. Děkuji. Thank you very much. And... Děkuji. Paní Avey, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mohu souhlasit eh, se spoustou z toho, co řekl pan Eckhout. A pokud se na ten návrh podíváme, tak eh, je potřeba si říci, že v tom návrhu je celá řada nedostatků. Je pravda, že to měl být jeden z hlavních pilířů klimatické politiky, ale on to žádný skutečný pilíř není. Pokud se podíváte na to, jakých snížení eh, emisí se povolilo, se, se podařilo, A pokud se podíváte na skutečné investice, ke kterým eh, došlo, tak eh, skutečně to není dostatečné. Je potřeba zajistit, aby podniky byly čistější. A svou roli v celém tomto procesu musí sehrát také Evropský parlament. Samozřejmě, že tuto politiku nemůžeme hodit přes palubu ale možná bychom se na to mohli podívat z dlouhodobější perspektivy a možná bychom se také po odpovědích mohli poohlednout jinde. Musíme skutečně kvantifikovat obsah uhlíku ve výrobcích. A musíme se snažit najít odpověď na některé klimatické problémy, před, které před námi stojí. Pokud se podíváme na některé kompromisy, o kterých se mluví, tak eh, tady existují například tendence eh, stanovit vysokou cenu CO2 a podle nás eh, tohle je dostatečný způsob, jak zajistit, aby členské státy měly dostatek financí na to, aby jednali se odvětvími, které, kterých se to týká. Kvoty musí být sníženy na minimum, musí tady být aukční princip bez výjimek, a pokud jde o ten redukční faktor 2,2, tak ten je podle nás příliš nízký, dokonce ani 2,4 by podle nás nebylo dostatečné. Byl by to pouze malý krok kupředu. A ve chvíli, kdybychom přistoupili k vyjednávání s radou, tak bychom opravdu byli ve velice složité pozici. Takže podle nás ten faktor musí být vyšší. Dále, pokud jde o tu prahovou hodnotu 500 tisíc tun pro pokud jde o tuto prahovou hodnotu, tak podle nás není dostatečně vysoký, protože podle nás to neumožňuje dostatečná kompenzační opatření a zase bychom byli ve velice těžké vyjednávací pozici. A pokud jde o podporu CSCF, e toho průřezového korekčního faktoru, tak my eh, si nejsme úplně jistí, eh, zda by to bylo přínosem pro právě ty společnosti, kterých se to má týkat. Mělo by se to spíše přepočítat na skladovací jednotky. A e, tím pádem e, by se z toho stal problém členských států, které jsou e, za to zodpovědné. My se domníváme, že tento pilíř by fungovat mohl, ale potřebujeme tady zásadnější změny. Děkuji, pan Díze. Já, Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, eh, kteří eh, spolupracují. Myslím si, že už je zřejmé, že tento návrh eh, obnáší různé aspekty. Nejdříve bych vyzvednul jeden důležitý pro EPP, který nám působí obavy. Jsou odvětví, která vzhledem k technickým možnostem bez dalšího nemohou snížit eh, emise CO2 a my máme eh, obavy, že ta se nám odstěhují. I když v Číně je pozitivní vývoj, v Paříži eh, byla uzavřena důležitá dohoda, tak ambice pro energeticky náročné obory, tak jak jsou v tomto návrhu, mm, tam de facto nejsou. vzhledem k konkurenci, eh, ve které eh, stojí. Proto jsme důrazně názoru, že potřebujeme větší rozdělení nákladů pro eh, energetické náročné obory, jako je ocelářství, hm, cementářství, chemický průmysl, výroba hnojiv, které mají objektivně problém s tímto návrhem. Myslím si, že tady máme dobré návrhy a že když jim dáme trochu prostoru k dýchání, tak to nebude jenom 10 těch nejlepších podniků nepone, neponese těch 100% nákladů. A to bychom chtěli změnit. Proto je mm, velkou prioritou EPP, aby tady bylo více eh, tedy eh, toho přidávání zdarma. A jsem rád, že vidím eh, signály ze členských států eh, i eh, ze členského státu, který znám nejlépe, který bohužel stále k tomu ještě nepředložil státnou žádnou oficiální pozici, ale v nadcházejících dnech doufám také bude stanovisko Německa, která, které to podpoří. A jde o 1% nebo o 1,5% ne zlepšení, ne, o, nejde o procentní zlepšení, ale jde o pětiprocentní, které my navrhujeme jako PP a prosím, posuňte se tímto směrem. My jsme udělali první krok, ale bylo by dobré, abychom toho dostali opravdu více. A celkem. Já jsem to si vyslechl Baze a jeho. Ano, samozřejmě. Některé věci lze kritizovat, ale neměli bychom zcela ztrácet ze zřetele, že eh, jsme tady eh, měli mechanismus CCDM abychom dosáhli 20% do roku 2020. To byly kredity ze třetích eh, států, které jsme používali a to se zrušilo. To je zásadní zpřísnění. Já si myslím, že to je správné. My jsme souhlasili jako PP, ale zejména když eh, v Montrealu ICAO eh, vyjednává o tom, že to je jediné, co by tak letecký průmysl zvládl, že bude kupovat CDM, tak my to zrušíme a pokud eh, to chceme eh, opravdu se dosáhnout o 20% do roku 2020 a potom do roku 2030 další 20% BCDM, tak to určitě není neambiciozní. Ale přesto slýchám, že řada nejenom ekologických organizací, ale i výrobců proudu a ti, kteří budují elektrárny, eh, chtějí investovat do Eh, technologií bez CO2 a chtějí to ambicioznější, tak to je mm, element, kde je třeba hledat eh, kompromis. Ale jenom když si budeme opravdu eh, jistí, že energeticky náročné obory budou moci mm, mít jistotu, nebo budou mít jistotu plánování, že se tam dá něco udělat. Takže tady máme dvojí protichodné zájmy, rozdělený trh a musíme tomu silněji přilížet. Taky bych u těch návrhu 193, 194 eh, eh, a dalších eh, byl rád za zohlednění letecké dopravy a jsem rád, že Wim van de Kamp za výbor pro dopravu to podporuje. Týkalo by se to vnitroevropského provozu a ten zbytek bude, co ICAO schválí mimo Evropu příští týden. Já bych byl eh, rád, kdybychom pro ocelářství tady měli cíl minus 43 na oktrojovaný a u leteckého průmyslu bychom hovořili o nějakém 5% snížení, když tam eh, nepodáme žádné pozměňovací návrhy, čili více ambic pro letecký průmysl. Vůbec neříkáme, eh, že bychom měli mít 100% stejnou ambici jako u jiných sektorů ETS, ale tak trochu bychom to měli přiblížit. Je to také důležité proto, že další způsoby dopravy, jako je například eh, železnice, která je prostě klimaticky příznivější, no, spotřebovává eh, elektřinu, a tam to potom, když eh, bude o snížení o 43%. tak abychom také mohli eh, pomoci tak trochu eh, železnici, protože ono prostě nemůže být, že, že si koupíte eh, letenku z Bruselu do Frankfurtu a, bude tady 15% účinný cíl a 5% snížení v rámci ETS a jinak žádná velká zátěž. A když nastoupíte do vlaku, tak zaplatíte nejenom všechny daně, které letecké firmy neplatí, a, a potom tady se ještě musí eh, všechno 100% vykupovat v dražbě, no tak tady potřebuje pro mě prostě eh, větší, spravedlivější poměry mezi nimi. A poslední věc. Vím, že podal uh, eh, uh, Matias Grote podobný uh, návrh, a sice na navýšení fondů pro modernizaci. Potřebujeme více peněz, uh, aby střední a uh, východní Evropa si mohla vybudovat uh, moderní elektrárny a infrastrukturu. K tomu by měl posloužit článek 10c. To Baska říkal správně. Teď v tom návrhu komise eh, se s ním počítá, čili eh, zdarma eh, rozdělování povolenek pro elektrárny. To už jsme dávno zrušili, tento princip a ten problém ve střední a východní Evropě se bude lépe řešit takhle, než když zvýšíme eh, prostředky v modernizačním fondu. Čili tady nejde o uchování infrastruktury, ale o investice do budoucnosti. A byl bych rád, kdyby kolegyně a kolegové podpořili tento pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji vám. A teď paní Višněvská. Děkuji vám, vážený pane předsedo, milé kolegyně a kolegové. Úvodem bych se s vámi chtěla podělit eh, takovou obecnou úvahou. Pozměňovací návrhy eh, k zprávě pana eh, kolegy Duncana ukazují, že systém obchodu s povolenkami vytváří věcí, více problémů, než řeší už to bylo spochybněno eh, mnohokrát, jeho schopnost změnit eh, systém a podobné cíle bychom mohli eh, dosáhnout pravděpodobně mnohem jednoduššími mm, způsoby, které by nebyly tak fiskálně administrativně náročné. Nicméně z nějakého důvodu byla vybrána nesmírně obtížná metoda, která zavádí velmi podstatnou nejistotu pro eh, hospodářský sektor i pro individuální odber, eh, odběratele energie. Z těch eh, pozměňovacích návrhů lze vyvést závěr, že většina z nás vidí tu možnou zátěž vyplývající z účasti ETS a nemáme tady žádný recept, jak proti tomu působit. Na druhou eh, stranu, místo už osvědčených eh, řešení zavádíme nebo přinášíme nová a tím se eh, zvyšuje chaos pro subjekty účastnící se. Eh, obchodu. Například jsou tady eh, nové eh, investiční plány a také soutěže o zakázky v rámci výroby energie. Samozřejmě můžou být tady různé důvody. Můžeme se Můžeme vycházet z různé systémy vytváření cen povolenek které mohou vycházet z budoucího hospodářského eh, růstu, ale to může být velice nejisté. Také část z nás možná eh, propaguje sektory nebo instalace, které jsou pro nás mimořádně vážné, protože jsou eh, například v našem volebním okrsku, což je pochopitelné, ale může to vést k různým nesystémovým výjimkám. Tak chápu návrh na Eh, systém, eh, eh, tedy na ten, ten, ten seznam těch vybraných sektorů a to, co také navrhují liberálové a zelení. To povede k tomu, že některé sektory budou úplně zbavené ochrany, například teplárenství. A to potom povede k nárůstu emisí CO2 mimo ETS a proto bu- to bude klasickým eh, vyléváním dítěte s vaničkou. Eh, podobně vidím návrh EPP a socialistů, aby se eh, vyloučilo 10 nejefektivnějších instalací v každém sektoru z mezisektorového koeficientu korekčního. To by vedlo k tomu, že zbývajících 90 instalací včetně eh, nedostatku eh, těch eh, povolenek, by, nebo vzhledem k nedostatku povolenek by museli šetřit ještě více. A lídři by dostávali dvojnásobnou prémii, nejenom by se koeficient určoval pod jejich emisemi, ale pořád by eh, se dále nemuseli upravo, tedy nemuseli přizpůsobovat. Takže by tady najednou byla kategorie neohrožených vůdců, kteří eh, by ztratili mm, pobytky k inovaci. A to má být jeden z hlavních cílů směrnice o ETS. A navíc eh, je tady často situace, že hodně nové podniky, nepatří k eh, deseti eh, procentům nejefektivnějších eh, zařízení vzhledem k něčemu, co nemůžu ovlivnit. Je to prostě dáno jejich odvětvím. Proto ve svých návrzích jsem navrhla rozšíření toho, té, té báze na 20% nejefektivnějších instalací podle aktuálních údajů, tak, aby ten systém byl spravedlivější. Další postuláty odráží se eh, v mých eh, pozměňovacích návrzích. A jsem rozhodně proti eh, zvyšování ambicí ETS e nad rámec toho, co bylo stanoveno na Evropské radě v roce 2014. A tvrdím, že je třeba zohlednit procesní emise, které nelze zredukovat. Navrhuji zohlednění roli role eh, lesů eh, ve státech Unie v duchu pařížské dohody? To je, myslím, velmi důležitá otázka. A myslím si, že fond modernizace a možnost eh, udělení povolenek zdarma pro energetický sektor v nejchudších zemích Unie je, musí být zachována a kontrola nad nimi musí zůstat v rukou eh, přijímajících státům. Také podrobně eh, sleduji tady ten, eh, ty široko postulované zásady harmonizace těch průměrných nákladů. Nelze to prostě dělat podle energetických sektorů v zemích, které mají velké problémy s klimatickou politikou Unii. V jiném případu už ty eh, země mají prostě eh, rozšířenou energetickou chudobu, ke které bychom měli přihlížet s určitou empatií. Děkuji. Thank you. Já vám děkuji. A nyní paní Ries. Thank you, Mr. President. Děkuji, Pane předsedo, kolega Jose Faria musel opustit eh, zasedání hned po hlasování, protože má na Madejře nezbytné jednání, takže mě požádal, abych vám zprostředkovala jeho příspěvek. Takže eh, poznámky pana Fary, to znamená loďařství společně s letectvím v Evropě jsou jediné sektory, které, eh, které nesplňují přispívá k cílům EU. A emise tady jsou stanovovány na 45 do roku 2030 a 86 do eh, roku 2050, to znamená představují 13,7 emisí v dopravě. Z roku 2013 do roku 2050 by se loďařství mělo zodpovídat za 17 emisí, pokud zůstanou neregulované, pokud tedy i takový nárůst bude pokračovat i prostřednictvím redukčních cílů. A co se týče a, a v rámci plnění cílu Paříže, a podle a, pana Farie by bylo dobré tu mít a, takový fond pro loďařství, a ten by se měl také sladit se Eh, záměry pařížského samitu. Tyto prvky se zakládají na eh, stávajících systémech řízení loďařské dopravy, tedy snažit se snižovat dodatečné administrativní eh, dopady na příslušné loďařské orgány. Pokud to bude fungovat takto, tak vlastníci lodí které eh, přijíždějí nebo vyplouvají z evropských eh, přístavů, by byly eh, tedy jaksi podrobeny těm evropským povolenkám, co se, které pokryjí emise CO2, nebo by nakupovaly odpovídající množství a, a měly by tedy spadat do tohoto systému a, a pak by tu byla povinnost zase 20 eh, investic, 20 eh, opět investovat eh, do inovací. Tady tímto se očekává tedy, že by se podpořil inovativní technologie a, a nejrůznější i přístavní režimy. Toto by si vyžadovalo počáteční investici v hodnotě 1 miliardy eur. Děkuji a nyní paní Gardini. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla soustředit na to, co považuji za velkou prioritu. To jsou nepřímé náklady. Měli bychom odstranit eh, ty eh, určité problematické eh, části systému, které nás vedou k takovému internímu dumpingu jen málo členských států využívá tuto možnost, protože jen málo z nich si, jak si může něco takového dovolit. Pokud by tu neexistovala tato možnost a eh, dobrovolné kompenzace, tak eh, by to byly v podstatě čistě státní podpory a myslím si, že tento systém by neměl fungovat tak, jak funguje. A také nechápu, ten odpor, řekněme, ze strany některých členských států, kteří nechtějí skoncovat s mechanismem kompenzaci, spíš chtějí, aby byl platný pro všechny. A problém pak eh, zůstane možná ještě horší, protože povede k dramatickému nárůstu rozdílu mezi eh, státy Evropské unie. A byla by tady větší konkurenční různorodost podniků podle místa, kde se nacházejí, kde mají své sídlo a podobně. Mohlo by to mít dramatické následky, pokud ten status quo zůstane tak, jak je a budeme tu mít období do roku 2030, pro které jsou platné určité požadavky, certifikáty, náklady za nějakých 20 až 50 eur, tak tu za několik let bude eh, konkurenční nevýhoda pro podniky, které nemají národní kompenzace ve srovnání s podniky, které je dostávají. Eh, v Evropském parlamentu jsou i takoví lidé, kteří toto eh, mají tedy velice na srdci. My jsme předložili 70 pozměňovacích návrhů za výbor e, tret, proto si myslím, že je to opravdu důležité. A požádala bych kolegy, aby opravdu dohlíželi na celý ten proces, aby sledovali jeho vývoj. Chci poděkovat e, zpravodajům za to, že takto prohlubují to téma. Nicméně, e, co se samotného tématu týče, tady bychom měli být hodně ambiciozní. Ty návrhy jsou různé, hodně diverzifikované a my, italská delegace, jsme navrhli určité myšlenky, které považuji za hodně konkrétní, například vytvoření kompenzačního systému na základě příjmu od určité hodnoty X na základě kvot, které byly eh, podrobeny aukci až do roku 2030. To je pozměňovací návrh 381. Pokud by to nebylo možné, tak bychom museli nalézt nějaký jiný systém, vytvořit pro něj základy, aniž bych tedy zacházela do nějakých eh, podrobností. To by asi připadlo komisi, aby se zabývala dopodrobna tím, jak to zrealizovat. Ale v podstatě by šlo o vytvoření základu pro takový systém, který bude harmonizovat na evropské úrovni ty kompenzace pro různé podniky. Vždy, když zaznamená nějaký případ eh, neférového jednání, tady mám na mysli ty nepřímé náklady a nechápu, jak eh, se tu může někdo zabývat vytvořením nějakého efektivního systému, protože s těmi změnami, ke kterým došlo, s těmi certifikáty, které budou čím dál nákladnější pro ten systém, tak budeme vytvářet ještě větší rozdíly. V tom našem pozměňovacím návrhu nehovoříme o konkrétním počtu kvót. Zmiňují se tu 3%, mm, to tu zaznělo, to by bylo dostačující, to už všichni víme. Takže komise by pak musela v konečném důsledku rozhodnout, kolik to bude. Tedy zaměřit se na to, jaké je nezbytné procento pro vytvoření opravdu harmonizovaného systému v celé Evropě, ale myslím si, že to je opravdu priorita. A také jsem přesvědčená, a to je pro mě druhá priorita, že by se měla věnovat větší pozornost těm bezplatným kvotám, které jsou jaksi přidělovány nebo dány k dispozici průmyslu, protože zřejmě by neměly být udělovány takovým promyslovým odvětvím, které nejvíce znečišťují, spíše těm, které respektují požadavky. To je pro nás velice důležité. To znamená ty, které mají nejlepší výsledky a pouze ty. To je opravdu důležité. Jsme v globalizovaném světě a často právě k nějakým takovým nekalým věcem dochází. Samozřejmě průmysl, to znamená pracovní místa, to znamená rodiny, které mají zajištěný eh, život, mladí lidé, kteří mají eh, zajištěné pracovní místo. A eh, co se podniku týče, tak tady samozřejmě eh, někdo je vlastníkem určitého podniku a má tedy tu sociální zodpovědnost. Měli bychom zabraňovat eh, delokalizaci podniku, protože když k tomu dojde, tak tu budou mnohem horší problémy, než ty, které řešíme teď. Ty nepřímé náklady, to je velice důležité, ale je důležité se zaměřit i na ty bezplatné kvóty. Děkuji, pan Balco. Děkuji za slovo. emise CO2 v Evropské unii v rámci systému ETS. E K tomu bych chtěl říci eh, dvě věci. Za prvé, málo se tu hovoří o té ekonomické položce, eh, protože v rámci průmyslu na to nahlížíme jako na určitou velkou překážku pro konkurenceschopnost na globálním trhu. A na druhou stranu zase takové negativní stanovisko. Zdá se mi, že ti zelení, ti přesvědčení nebo radikální zelení samozřejmě mají svůj náhled na věc, ale v tom systému, kde jsme usoudili, že to budou určité továrny, které používali fosilní paliva a půjdou tedy cestou postupného snižování, protože samotný systém bude nutit různé země eh, k přechodu k zelenějším druhům energie, ke snižování CO2 na základě srovnávání. Nicméně je to jedna věc, která tu nezaznívá, tedy, že ten samotný systém ETS zajišťuje, aby Evropská unie z hlediska emisí CO2 plnila závazky, a to mezinárodní závazky. Tento systém má splnit mezinárodní závazky automatickým způsobem a Evropská unie Eh, říká čím dál jasněji, tedy svůj náhle, to znamená ty určité redukce do roku 2030 do 40 nebo až o 50 ale proč tedy nějakých 50 proč ne třeba 60 Jak to učinit eh, v reálu? Například, eh, jak to bude v Maďarsku? Máme tu ocelářské podniky, které mohou mít 10 tisíc zaměstnanců. Není to úplně nejmodernější promyslové odvětví, ale dělají maximum, aby zredukovali emise CO2 a aby byly efektivní. Ale pouze ty hypermoderní obdrží ty bezplatné kvóty, to znamená tady ty první, o kterých jsem mluvil, budou muset zavřít provoz. A pak eh, třeba vozidla, pokud máte zastaralá vozidla, budu ho muset nechat eh, a koupit si eh, nové. Tady to je také důležitá otázka týkající se emisí. Továrny, které se uzavírají, i když se snaží maximálně zredukovat CO2, to si myslím, že není řešení pro podniky. Máme tu energetickou politiku v Evropské unii, nicméně národní ehm, vlády mají také určité povinnosti, které by měly plnit. Protože v opačném případě se tu budou uzavírat podniky, pak se zaměří na Ukrajinu, budou nakupovat u Eh, energii na Ukrajině. Evropské podniky se budou zavírat, tím se automaticky sníží emise CO2, ale jak to bude v konečném důsledku? Budeme kupovat energii na Ukrajině, kde pak to povede k obrovskému nárůstu CO2 mnohem víc než u nás. Musíme na to nahlížet globálně, na to, jak globálně snižovat emise CO2. A my tady v Evropské unii ani nesnižujeme ty dopady působení CO2, protože i když to zredukujeme o 10%, tak to pak budeme nakupovat z Číny nebo z Ukrajiny, kde se prostě znečišťuje ještě víc. Takže se nám nepodaří ani ochraňovat podniky, ale ani vlastně nesplňovat ten záměr, tedy snižovat globální emise. Já si tímto myslím, že takto se nám opravdu nepodaří dosáhnout tak ambiciozních cílů pro snižování, které jsme si v Evropě stanovili a všichni je známe. Musíme brát v potaz to, co říkám, protože jinak se nám to prostě nepodaří splnit. Děkuji. Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil o slovo, ale ano, Pilar. Jen velice stručně eh, chci eh, se přidat k tomu, co řekla paní Gardiny. Já se omlouvám, musela jsem ještě vystoupit ve výboru pro zemědělství, tak jsem přišla pozdě. Co se týče systému kompenzací a vyjadřit se i k těm nákladům, chci si, že toto nařízení vytvoří celou řadu problémů podnikům, které bychom měli brát v potaz. Konkrétně tedy musíme být opatrní s tím eh, tématem těch bezplatných práv a otázky redukci. Mělo by to být těch 2,2 jako to maximum ale samozřejmě nebudu tu hovořit více, protože za nás již pohovořil náš výtečný stínový zpravodaj. Děkuji. A teď si vyslechneme komisi. Děkuji. Myslím, že tady eh, zaznělo hodně věcí a nejsem si jistý, jestli dokážu odpovědět na všechny. Nicméně chtěl bych eh, zareagovat na pozměňovací názory, návrhy, které byly předloženy. Chci ale zareagovat na tři věci, které tady zazněly v té rozpravě. Za prvé, jakým způsobem najít správnou rovnováhu mezi uniky eh, uhlíku a našimi cíly. Komise věří, že dokážeme pokračovat s těmi eh, úspěchy, tak jak se nám jich podařilo dosáhnout. Zatím nemáme žádné důkazy o únicích uhlíku a náš eh, výzkumný výbor se tomu věnuje a zatím se zdá, že je to skutečně úspěch. Jinak, co se týče úspěchu do budoucna, tak samozřejmě tady je celá řada elementů. Jednak je to tedy aktualizace benchmarků, dále je to tedy ta potřeba průřezového korekčního faktoru. Jsou tady nepřímé náklady, ale další věc, která je důležitá, je podpora průmyslových inovací, protože je to vlastně legislativa, která umožňuje podnikům přicházet eh, s průlomovými technologiemi, které eh, umožní snížit emise do budoucna. To je také součást návrhu emise a podle nás eh, by se o ní mělo jednat také tady v parlamentu. Pak tady mám ještě jednu poznámku k tomu, co řekli stínoví zpravodajové. Pokud je o aktualizaci benchmarku, tak jak to navrhuje komise, vy eh, jste tvrdili, že vycházíme pouze z údajů z roku 2008. Nicméně já bych chtěla říci, že komise využívá pro ten výpočet jak eh, ta stará, tak eh, nová data. Používáme všechny údaje, které máme k dispozici a jsou to údaje, které musí být nazbírány administrativním způsobem. Pokud se podíváme například na Čínu a na jiné země, tak tam ty benchmark, tak když jsme vlastně eh, stanovali ty benchmarky před několika lety, tak země jako Čína a další nám záviděli, že vlastně máme k dispozici takto přesné údaje, abychom mohli eh, tyto benchmarky vypočítat. A podle nás eh, je to skutečně důležité. Měli bychom vycházet z těch údajů, měli bychom aktualizovat benchmarky je potřeba, abychom skutečně měli předvídatelný přístup, na které může průmysl spoléhat, tak jak už tady zaznělo. Dále. Eh, my chceme, pokud jde o pomoc členským státům na východě Evropské unie, zejména v energetickém odvětví, tak eh, tady eh, je potřeba, že si vzpomenout, že tady bylo to rozhodnutí rady z roku 2014, kdy vlastně se evropští lídrové nerozhodli, že výjdou stříc jedné části Evropě a jiné ne, tak to nebylo. Vycházeli jsme z posouzení dopadů, kdy se zdálo, že by tento systém představoval velké náklady pro část Evropy. Takže my se samozřejmě snažíme přijít se funkčním nástrojem do budoucna a snažíme se přijít s takovým nástrojem, který by, navrhu, který by přinášel eh, skutečné výhody, měl by své přínosy. Další věc, kterou musíme zvážit, je to, jakým způsobem může tento nástroj pomoci mobilizovat soukromé finance. My se domníváme, že pokud tento úspěch bude, pokud tento systém bude úspěšný, tak eh, tento mechanismus eh, dokáže mobilizovat také soukromé finance a tím pádem bude eh, fungovat ještě lépe a bude to ještě silnější nástroj. A pak ještě poslední poznámka, která se týkala poznámky stínového zpravodaje za zelené. Eh, zda tedy ten stávající systém je dostatečně silný. Eh, samozřejmě názory jednotlivých zúčastněných stran se tady liší. Také jde o to, jak si nadefinujeme to, zda je ten systém úspěšný či nikoliv. Nicméně názory se samozřejmě liší i v analytické komunitě, i ve vědeckých kruzích. Nicméně my v komisi se snažíme při vypracovávání návrhu řídit tím, že EU skutečně potřebuje také funkční trh s uhlíkem, do kterého musíme nějakým způsobem vkomponovat naše cíle, pokud jde o snížení emisí uhlíku. A pak chci připomenout ještě něco, co zaznělo na poslední radě. My se v komisi snažíme také eh, přijít na to, jak eh, snížit emise uhlíku také v energetickém sektoru. Ehm, musíme prostě pracovat v mezích, které nám stanovilo rozhodnutí Rady z roku 2014. A to jsou všechny poznámky, které jsem tady dnes chtěl uvést. Děkuji. A teď poprosím o to, aby pan zpravodaj uzavřel debatu, která tady zazněla. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem, že jste se do této rozpravy zapojili. A myslím, že eh, tato dnešní debata eh, bude užitečným východiskem. Děkuji. Děkuji. Takže já vám teď jenom připomenu harmonogram. Hlasovat se bude 8. prosince a na plenárce se bude hlasovat v únoru eh, příštího roku.